to, aby se zlepšila legislativa a aby zlepšila, zlepšilo se naplňování práv pacientů se vší důstojností, kterou si zaslouží. Děkuji paní Matias, děkuji panu komisaři a ostatním. Naše rozprava je u konce, hlasovat se bude zítra ve 12.30. A nyní se dostáváme k otázkám na komisi. Máme už téměř půl hodiny spoždění, takže budeme postupovat velmi rychle. A První otázka, otázka číslo 14. Týkají se využívání finančních prostředků. Je to na komisaře Hána. A otázku položil pan Nikulesku. Až bude komisař připraven, tak mu dám slovo. Thank you, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo. Komise je toho názoru, že tato otázka je důležitá, neboť se zabývá efektivitou politiky soudržnosti. Uvědomujeme si, že na počátku programovacího období jsme postupovali pomaleji, ale v současné době se ukázalo, že ve třetí čtvrtině 2010 jsme eh, učinili daleko více plateb. Většina plateb jsou předběžné platby, to znamená, že uhrazují platby, které již byly v členských státech udělány. To vidíme tedy, že platby se urychlují a nyní u fondu soudržnosti je to 21%, u EDF je to 22% a u Evropského sociálního fondu ESF je to 23%. Pokud se týče podporu e, vícenárodních společností, tak zde komise je toho názoru, že především zde jde o vytváření nových pracovních příležitostí. Je třeba z této souvislosti vidět různé formy zaměstnanosti. Například lze podporovat jak malé, tak i střední a větší podniky. Eh, HDF také má svá vlastní kritéria. Komise také zdůrazňuje úlohu malých a středních podniků v rámci vyjednávání o současných dokumentech. Většina produktivních investic je zaměřena na malé a střední podniky, ale mohou být také případy, kdy spolu financování se poskytne větším společnostem, jestliže je toto v souladu s cíli fondu. Politika soudržnosti poskytla 55 miliard euro na podporu podniků eh, mezi lety 2007 až 2010. Komise chce zdůraznit, že více národní podniky nejsou příjemci podpor z ESF. ESF podporuje lidi, občany, eh, podporuje vzdělávání a také zlepšuje dovednosti na, při hledání zaměstnanosti různé společnosti mohou být také součástmi jiných společností. A proto jde především o to, abychom začlenili eh, zaměstnance do eh, trhu práce. Komise je toho názoru, že společnosti by neměly být podporovány, pokud seberou pracovní příležitosti v jiných částech Evropy. V případě, že společnost dostala podporu a e, ukončí projekt během tří nebo pěti let, tak tyto fondy, tyto prostředky musí vrátit. E, závěrem chci říci, že samozřejmě můžeme tuto strategii ještě zlepšit. Chci vás ujistit, o tom, že komise před těmito problémy nezavírá oči. My již jsme v minulosti navrhli také zlepšení, která budou, doufejme, brzy zrealizována. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Um, I'm trying to give everybody... Děkuji. Pokusím se dát možnost eh, všem nejdříve pan Mikuláš, potom pan Rubik a potom paní Blinkevičůte. Pan Mulțumesc, domnule președinte. Niculescu. Děkuji vám, pane předsedající, děkuji panu komisaři za kvalitní informace v jeho odpovědi. Nicméně bych rád poznamenal, že v takovéto rozpravě, když se hovoří o takovýchto záležitostech. Měli bychom též zdůraznit budoucí opatření, abychom předešli podobným situacím eh, do budoucnosti. Měli bychom se mm, tázat, zda eh, toto nepodkopává důvěru občanů v EU. Pan Rubik? Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, Děkuji vám za vysvětlení, protože toto je základem dobré diskuse a také je to otázka podporuju pro malé a střední podniky, protože tam se odehrává dvě třetiny zaměstnanosti a odevzdává se tam 80% daní. Proto se ptám, ptám se, zdali výzkumná infrastruktura v rámci těchto programů může být v budoucnosti posílena? Paní Blinkevičute. Děkuji vám, eh, pane komisaři, za vaši odpověď. Moje otázka je následující. Strukturální fondy, eh, obzvláště Evropský sociální fond, eh, by měl přispívat prostředky na zlepšování kvalifikací Já se chci zeptat na to, jestli větší podniky mají eh, stejné zacházení jako malé a středně velké podniky, protože i ty mohou čerpat prostředky ze strukturálních fondů. Eh, chci se zeptat, jestli eh, se nenavrhuje, aby jak větší, tak menší společnosti měly stejné zacházení v této věci. Commissioner? Pane komisaři, eh, děkuji za vaši otázku. Nejprve k té výzkumné infrastruktuře, zejména tam, kde o inovace, tam malé a středně velké podniky od RDF e eh, dostávají značné prostředky. Mm, je to miliardová částka, kterou vynakládáme na podporu inovací. V období 2006 to bylo více než 300 tisíc podniků, které, pardon, 30 tisíc podniků, které čerpaly podporu. A my si myslíme, že výzkumná infrastruktura má podstatný význam také pro budoucnost a její dosah eh, jde nad rámec ekonomiky. My například ještě eh, v tomto období podpoříme jakýsi roadmap projekt, protože eh, Průzkum těchto projektů prokázal, že tady eh, může dojít k velmi udržitelnému rozvoji daného regionu. A nejenom v rámci projektu samotného, ale také díky tomu, že se vytvářejí pracovní eh, místa, nejenom těch výzkumných pracovníků, ale eh, v těch dodavatelských podnicích, které mm, dodávají služby nebo výrobky pro projekt, vznikne jakési uzel eh, v tom daném regionu, například eh, v Maďarsku, a to by eh, měl být významný signál i pro nadcházející programovací období, kde by měly být financovány univerzity, výzkumné aktivity na univerzitách představují už třetinu aplikovaného výzkumu, což má prospěch pro Eh, průmysl a eh, přispívá to k udržitelnému rozvoji. K otázce eh, další kolegyně. V rámci Evropského sociálního fondu existují pravidla pro zlepšování a podporu zlepšování kvalifikace zaměstnaných i nezaměstnaných osob, tak, aby se zlepšily jejich šance na zaměstnání zaměstnání na pracovním trhu, a to bez ohledu na to, v jakém podniku jsou zaměstnaní, nebo v případě, že nejsou zaměstnaní. E, všichni mají možnost zlepšit si svou kvalifikaci. Mohl bych vám uvést příklad, možná, že na to jste narážel, to se často kritizuje, Eh, řekněme, že se to týká eh, zaměstnanců firmy McDonald's, tady je potřeba rozlišovat, že to byly eh, kvalifikační opatření pro zaměstnance McDonald's, aby měli lepší kvalifikaci, jak víte, že se velmi často kritizuje. Eh, úroveň těchto pracovních eh, míst. Velmi často jsou to, je to práce na částečný úvazek, eh, která se nevyžaduje nějakou vysokou kvalifikaci. Velmi často tu práci vykonávají studenti, ale tady jde o to, jak je poskytnout další kvalifikaci. A tam, kde existuje nějaký kvalifikační rámec v rámci podniku, tak tam si to McDonald's eh, financoval celé sám. A musíme si uvědomit, eh, že by se tyto projekty měly zaměřovat na osobní rozvoj eh, zaměstnanců a nemůžeme tady rozlišovat, kde ti lidé jsou zaměstnaní. To podmínkou by mělo být, aby se tím zlepšila kvalita jejich osobní kvalifikace. A v kontextu čím dál tím eh, flexibilnějšího pracovní trhu je potřeba zajistit, aby lidé mohli eh, snadno si najít jinou práci. Děkuji vám. Teď paní Kent, to je otázka číslo 16, týkající se Evropského nástroje pro mikrofinancování Progres. Pan komisař, až bude připraven, má slovo. Yes, thank you again, um, Mr. President. Eh, Pane předsedající, já vám chci sdělit, že obě dvě části nástroje mikrofinancování nyní plně fungují. Pouze tři měsíce po vstupu rozhodností v platnost jsme dali EIB mandát eh, k financování. V minulém roce komise zřídila zvláštní financovací nástroj. Budou poskytovány mikropůjčky od tohoto měsíce. Já také vám s radostí říkám, že komise zabezpečila další zdroje financování. EIB bude spravovat 140 milionů euro. Celkový objem půjček bude ve výši asi 500 milionů euro tyto peníze budou ve prospěch eh, nezaměstnaných lidí či znevýhodněných lidí, kteří těžko dosáhnou k bankovním půjčkám. A je třeba se také zaměřit na geografickou rovnováhu operace, které byly zatím schváleny, také eh, byly schváleny a musí být splněny obě, oba dva cíly. Mikropůjčky eh, budou také spuštěny v Belgii a v Nizozemsku a zde opravdu budou zaměřeny na lidi, kteří nedosáhnou na bankovní půjčky eh, také půjčky budou poskytovány eh, v různých částech Evropy a také 40 půjček bude poskytováno ve střední a východní Evropě výhodu. Eh, z toho budou mít především lidé, kteří si chtějí založit malé podniky. Evropský sociální fond bude se zaměřovat na e, vlastní podnikatelskou činnost těchto lidí a zde je vyčleněno 2,8 miliardy euro na podporu podnikatelské činnosti. Také tím budou financovány například úroky. Zde dal, ale o tom musí rozhodnout také členské státy. Pouze Litva nyní naznačila, že tuto možnost využije. Komi se bude vývoj sledovat. Poskytovatelé také budou eh, informovat o poskytování mikropůjček ES IPPF a nevládní organizace budou poskytovat další informace a budeme eh, zaměřovat tuto akci především na mladé lidi, tak aby mohli požívat, využívat těchto půjček a mohli si založit své vlastní společnosti. A pane Balčitis, vaše otázka bude, budete mít šanci položit následně příště já se chci vyjádřit k této otázce. Máme zde tři další řečníky, paní Gens, pan Zemka a paní Tykau. Eh, ti se přihlásili před vámi. Vy přijdete na řadu jako další, paní Gens. Děkuji vám. Jsem rád, jsem ráda, že nám zde pan komisař přinesl tuto zprávu. Před několika týdny jsme obdrželi eh, zprávu od Evropského investičního fondu a komise, kde se hovořilo o 200 a něco milionech. Já jsem se tedy chtěla zeptat, protože původně se hovořilo o 500 milionech eh, eh, eur v rozpočtu. Jak je tedy možné, že Ehm, se hovoří ještě o nějakých dodatečných zdrojích, protože bylo zapotřebí zmírnit eh, dopady krize, proto se potřebovaly celé tyto programy, je, bylo třeba je zrychlit. Eh, další otázka je ta, že prostřednictvím eh, sociálního fondu SF. Eh, bylo eh, zapotřebí eh, financovat, spolufinancovat školení, to byl ten původní plán, ale pak, jak se zdá, komise jak si opomněla takovéto prvky a je nesmírně důležité, abychom tyto informace měli, aby se dostali, aby se dostali přímo k lidem. Pan Zemka? Já bych chtěl panu komisaři poděkovat za váš za vaše vysvětlení a naprosto souhlasím s tím, že tento nástroj, o kterém teď hovoříme, je nesmírně významný, ale měli bychom se také odpovědět následující otázku. Které země vůbec využívají tento nástroj pro mikrofinancování. Co mě trochu znepokuje na vašem prohlášení je to, že musíme zajistit větší zeměpisné využívání nebo využívání více státy. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Je pravda, že mladí lidé jsou nejvíc postiženi hospodářskou krizí, ale neměli bychom zapomínat na to, že i lidé, kterým je více než 40, jsou nezaměstnaní. Vy jste se sám zmiňoval o tom, že 60 tohoto nástroje je vyčleněno pro střední a východní Evropu. Zanalizovali jste si nicméně překážky, které ještě pořád brání využívání tohoto nástroje v této části Evropy. Pane komisaři? Děkuji za vaše stanoviska, neboť téma mikrofinancování je usídleno v několika generálních ředitelství. Zabývá se tím kolega Andr, ale my i v oblasti regionální politiky se tím zabýváme. Pokud se týče úroků, tak tam to vypadá tak, že jsou tady určité členské státy, které stanovili jako podmínku horní limit, který je ve výši asi 8,5 až 9 ale také je třeba brát v potaz režijní náklady eh, ve vztahu k půjčkám, které jsou poměrně vysoké a tyto musí být také pokryty a musíme zde najít zlatou střední cestu a to se nám doufejme povedlo. Druhá otázka. Mohu vám říci, že nástroj Jasmín, který má sloužit k přípravě mikrofinancování a také zde musí být vyškoleni zprostředkovatelé, tak zde se vzdělává 15 kapacit v různých zemích. Jedenáct jich je ve střední a východní Evropě, čtyři společnosti, čtyři spostředkovatele jsou v západní Evropě. Věd, většinou se to týká devíti nových zemí a v budoucích zemích, v budoucích letech budeme mít dalších 20 zprostředkovatelů, které budeme dále vzdělávat v rámci programu Jasmin. A pokud se týče poslední otázky, tu vám zodpovím písemně, bohužel ji nemohu zodpovědět z hlavy kde jsou důvody pro přístupová omezení. Ale já předpokládám, že se tady často toto týká komunikačních problémů. A neboť potenciální příjemci úvěru e, běžně úvěr u banky nedostanou. To znamená, že jsou určitým způsobem zdrženliví při vyhledávání podobných institucí a jestliže e, toto opravdu bude dosvědčeno, tak musíme zde i postupovat e, osvětově. Děkuji vám. Nyní se dostáváme k otázce číslo 15 od pana Balčitise. To je otázka na pana komisaře Tajanyho. Ten eh, se připravuje. Benvenuto. Eh, pane předsedající, eh, vážení poslanci, eh, Čes, pardon, evropský sektor cestovního ruchu se potýká s vysokou mírou globalizace. To už komise řešila mnohokrát, také prostřednictvím našeho sdělení o průmyslové politice. Eh, konkrétně jsme přijali také sdělení eh, týkající se cestovního ruchu. Šlo nám o zlepšení konkurenceschopnosti tohoto evropského průmyslového sektoru tak, aby byl stabilní a choval se odpovědným způsobem. Víme, že v tomto sektoru působí malé a středně velké podniky a těm bychom měli vytvořit co nejpříznivější podmínky pro podnikání. Mohl bych specifikovat tři typy opatření. Jednak jde o zlepšování konkurenceschopnosti, za druhé o rozvíjení udržitelné turistiky a za třetí jde o zlepšení eh, pověsti Evropy jako velmi kvalitní cílové destinace pro turisty. Měli bychom eh, využívat eh, veškerý potenciál, který cestovní ruch má A je potřeba tomuto sektoru nabídnout eh, takové nástroje, které mu umožní se přizpůsobovat se měnícím se podmínkám a tak, aby další rozvoj tohoto sektoru byl udržitelný. My se snažíme také urychlit prováděcí opatření na zlepšení kvality eh, poskytovaných služeb a na zlepšení kvalifikací zaměstnanců v cestovním ruchu. Nemůžeme považovat cestovní ruch za sektor, eh, kde působí jenom rodinné podniky. Tomu už eh, tak vůbec není. Měli bychom se vědomit, že cestovní ruch je dnes velmi velkým kompetitivním odvětvím. A dovolte mi vám několik konkrétních příkladů, co mám na mysli jak se mohou například podniky přizpůsobovat. Jsou to informačně komunikační eh, technologie. Všechny tyto návrhy se dostanou také do nadcházejícího sdělení, které komise vydá. A vím, že se o něm diskutuje také v parlamentu. Konec konců zpravodaj k této zprávě je tady přítomen. Víme, že na to máme eh, program Erasmus pro mladé podnikatele, program Leonardo a co řadu dalších eh, podpůrných programů, které nabízí širokou škálu forem podpory pro cestovní ruch. A Samozřejmě existuje celá řada dalších opatření, která zlepšují podnikatelské prostředí. Existují tady i iniciativy, jako je Jeremy, což je společná iniciativa Komise a Evropské investiční banky. Tento program eh, by měl zlepšit přístup malých a středně velkých podniků k rizikovému kapitálu, tím, že jim jsou vydávány záruky na půjčky. A dále bych chtěl uvést, že malé podniky mají eh, nárok i na operativní opatření a my ten text teď finalizujeme tak, aby Small Business Act motivoval eh, tyto podniky k větší mm, podnikavosti. Víme, že tohoto odvětví má obrovský potenciál a bychom jeho další rozvoj měli v příštích letech podpořit. Evropská politika v této oblasti může přinést velkou přidanou hodnotu. Víme, že některé členské státy eh, již odvádějí výbornou práci. Chtěl bych ujistit tedy tazatele pana Balčetise, že komise a já osobně děláme všechno pro to, abychom eh, usnadnili eh, těmto podnikům přístup k financování z unijního rozpočtu. Naší strategií je udělat cestovního eh, ruchu pilíř naší ekonomiky. Pan Balčitis? Grazie Presidente, ringrazio il collega Balcitis per questa interrogazione. Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem poděkovat, tady došlo k jakési chybě. Nejdříve pan Balčitis a potom vy a potom paní Tykau. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, chtěl bych vám poděkovat za takovouto obsáhlou odpověď. Všichni doufáme, že vaše předpovědi v cestovním ruchu se stanou v budoucnosti zkušeností, že toto odvětví bude také atraktivní pro investory. Cestovní ruch není rovnoměrně rozvinut v EU, proto existují subjektivní důvody a proto chci položit jednu otázku. Máme strategii pro Baltické moře a přitažlivost oblasti Baltského moře je zmíněna jako jedna z priorit. Co se odehrálo za touto dobu? Já nyní jsem na řadě já, omlouvám se za předchozí uh, nedopatření a tato od otázka bude v následných měsících řešena zprávou, kterou budu zpracovávat. Děkuji panu Tajanemu za to, že se tak intenzivně věnuje evropskému cestovnímu roku a bylo také schváleno sdělení. Zde se zaměřujeme na malé a střední podniky a v této souvislosti musíme také zdůrazňovat eh, vzdělávání. U financování se jedná o to, abychom dále zvýšili prostředky a jde také o to, aby parlament se zasazoval o to, a musíme také říci, že následující období je důležité pro cestovní ruch. A paní Tykau, vy víte, že máte jenom 30 vteřin. Ano, děkuji, pane komisaři. Tady existují určité země, které vy užívají regionální program pro konkurenceschopnost a inovaci. Je to například eh, Řecko a další země. Také využívají další regionální programy. Předpokládáte, že bude vytvořen evropský rámec tak, aby se zlepšil přístup malých a středních podniků ke eh, zdrojům pro turistiku? Děkuji vám, eh, pane předsedající. Já velmi děkuji panu Balčetisovi za to, že položil tuto otázku, protože se mohu vyjádřit k tomuto tématu, o kterém mi velmi jde. Já jsem tedy jako první eh, komisař pro cestovní ruch. Eh, Mám eh, toto téma stejně jako průmyslovou politiku mezi prioritami. Je jasné, že abych mohl konkrétně odpovědět, nehledě tedy na ty politické iniciativy, které se snažím od počátku své práce jako komisaře provádět, na což se tázá pan Fidanca, Vzhledem k tomu, že tu není komunitární kompetence v rámci cest, cestovního ruchu, tak v současných finančních eh, perspektivách tu nejsou patřičné finance zaměřené na eh, komunitární eh, pomoc silnou pomoc cestovnímu ruchu. Samozřejmě, že tu máme programy, jako jsou Kalypso, regionální iniciativy, které jsou velmi pozitivní, mají pozitivní dopady, ale pokud jsem to tedy dobře pochopil, pan Fidanca se tázal a hovořil o té zprávě, eh, která bude představená parlamentem, bude tu žádost o to, aby v příštích eh, finančních perspektivách zde byly finanční prostředky pro podporu cestovního ruchu. A to v rámci osmého rámcového programu, anebo aby to bylo začleněno do jednotlivých rozpočtových položek. Nicméně e, je tu ještě potíž v tom, že teď nemůžeme dát konkrétní odpovědi, pokud tu nejsou ekonomické nástroje. To neznamená, e, že nebudeme, mm, že nebudeme postupovat rozhodně vpřed. E, bylo přijata celá řada iniciativ. Belgické předsednictví zorganizovalo velkou, velkou akci na Maltě a um, chystá se i maďarské předsednictví na, na velkou akci. Um, jak se eh, dohodlo v Budapešti před několika dny, bude se jednat o velkou akci, která bude zaměřena právě na cestovní ruch jak eh, určitě eh, pochopíte, a pan Balčity se na to ptal, jedná se také o turistiku, která se, která mm, se provádí tedy v Baltské oblasti. Nejedná se tedy o cestovní ruch zaměřený je na Francii, Maltu, Itálii nebo jiné státy, protože cestovní ruch je věc důležitá pro celou Evropskou unii, včetně zemí střední a východní Evropy, které mají obrovské krásy a mnoho možností, které třeba rozvíjet. Co se týče baltských států, Myslím, že jedním z hlavních témat, kterým se také zabývá text schválený 30. června loňského roku, je, zprá- je vztah k, s novou eh, buržoazí nebo s novými vrstvami Ruské federace, kde jsou miliony občanů, již eh, se chtějí zapojit do cestovního ruchu, neboli chtějí eh, cestovat za hranice své vlastní země. Je tu potíž z vízy, tento problém je podobný i s Čínou a já věřím, že jak Evropská komise, tak ministři EU budou uvažovat tedy o potenciálu ruského cestovního ruchu, čínského cestovního ruchu a budou se snažit eh, urychlit situaci tak, eh, aby bylo snadnější eh, vítat v našich státech, tedy i baltských státech, které leží nejblíž Ruské federaci, i novou střední třídu, která může prospívat ekonomikám baltských států. To je tedy teď v hledáčku naší činnosti Eh, v oblasti cestovního ruchu. A já jsem rád, že mnoho ministrů, s nimi jsem se sešel, kteří se zabývají cestovním ruchem. Před několika týdny jsem se sešel v Londýně s novým ministrem pro cestovní ruch z Velké Británie. Taky Velká Británie usiluje eh, hodně o eh, poslední cestovního ruchu s s ohledem na Evropskou unii. Evropa musí představovat přijatou hodnotu pro cestovní ruch a já jsem eh, velice rád, že paní komisařka Vasiliu chce do tohoto eh, textu o sportu také začlenit velké sportovní akce, jako například eh, olympiádu v Londýně jako velkou příležitost pro EU. Musíme jednat tak, aby každý, každý stát Evropské unie mohl využít eh, dveře, do nich vstupují eh, turisté, aby tedy tyto dveře byly otevřeny tak, aby tito turisté nadále mohli navštěvovat i další státy Evropské unie. K tomu potřebujeme také eh, pomoc Evropského parlamentu. Děkuji vám za vše, co můžete vykonat i v souvislosti s diskuzí o cestovním ruchu a ve veškerých debatách a rozpravách, které přijdou na program s ohledem na příští rozpočet. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři. Nyní přejdeme k otázkám na paní Vasiliu. Jako první je tu otázka a paní Binklivičute, až paní komisařka bude připravená. Jedná se o iniciativě programy na modernizaci vysokého školství. Prosím, máte slovo, paní komisařko. Děkuji, pane předsedající. vzdělání je jeden z hlavních faktorů, který určuje zaměstnavatelnost. Riziko nezaměstnanosti je 40 40 nižší u absolventů vysokých škol než u absolventů středních škol. Nicméně nezaměstnanost mladých lidí a nedostatečná zaměstnanost eh, je eh, se vyskytuje v současnosti příliš mnoho absolventů, je buď nezaměstnaných, anebo nemá odpovídající pracovní místa, odpovídající jejich kvalifikaci. Samozřejmě úsilí o zlepšení zaměstnavatelnosti začíná ještě před vysokým školstvím. Komise spolupracuje s českými státy na tom, abychom definovali dovednosti a kompetentnosti, které mladí lidé potřebují po té, co dokončí vysokou školu. Potřebují čím dál tím více eh, vzhledem ke globalizované ekonomice. Mnozí budou v budoucnosti pracovat eh, na pracovních místech, která ještě neexistují. Kolikrát budou potřebovat podnikatelské schopnosti, mezikulturní nebo jazykové schopnosti. Víme, že eh, svět se bude měnit, takže my bychom jim měli zejména dát schopnost se dále učit a inovovat. To bude mít obrovský dopad na jejich zaměstnavatelnost. Co Dále eh, vedení je pro ně eh, velmi důležité. Měli by být eh, schopni přijímat informovaná rozhodnutí, měli by tedy mít k dispozici informace o vzdělávacích programech a kurzech, měli by mít informace o pracovních místech. Měli bychom eh, jim poskytnout eh, poradenství pro další kariéru. Na to bychom měli zavést instituce, které eh, informují o mm, pracovním trhu. Jak víte, Evropská komise zavedla novou iniciativu Mládež v pohybu, která se klade za cíl zlepšit eh, informovanost mladých lidí a integrovat je na pracovním trhu. Provádíme první kroky v rámci této iniciativy a brzy předložíme nové sdělení, které se bude týkat modernizace vysokého školství. Uděláme si inventuru pokroku, zaměříme se na přizpůsobování Eh, potřeb studentů a vliv na zaměstnavatelnost studentů. Měli bychom identifikovat tyto potřeby v budoucnosti a upravit na základě toho naše reakce. Komise ta chce také posílit Evropskou platformu pro dialog mezi univerzitami a podniky, tak abychom zlepšili zaměstnavatelnost studentů a rozvíjeli mm, roli vzdělávání v tomto trouhelníku novém, nové ekonomice je potřeba mít také transparentní informace o mm, úrovni jednotlivých vysokých škol, abychom tím tak motivovali vysoké školy dalšímu e, zlepšování a modernizaci. Stávající mezinárodní žebříčky ale neposkytují úplný obrázek o tom, jak dobré univerzity jsou. A v tomto roce komise předloží výsledky studie proveditelnosti, která by měla vést k zavedení nového alternativního žebříčku vysokých škol a vzdělávacích institucí. Evropa eh, by se měla zlepšit v tom, jak bude předvídat potřeby budoucnosti. A proto komise spustila novou agendu pro zaměstnanost a pracovní místa. To by mělo doplňovat iniciativu Mládež pohybu. Tento program zkoumá ty, jak pomoci mladým lidem nalézt místo. Měli bychom jim poskytnout směs různých dovedností. Nové evropské panorama, které by mělo začít fungovat od příštího roku, by mělo popisovat nejenom dovednosti, které budou eh, zaměstnavatelé požadovat v budoucnosti od eh, uchazečů o práci. Měli bychom vytvořit eh, také nová měřítka pro zaměstnavatelnost a pro roli vzdělávacích institucí pro přípravu na pracovní trh. Další kroky, včetně programu Mobility, jako je Erasmus, mohou pomoci mladým lidem zlepšit eh, pravděpodobnost eh, nalezení zaměstnání a tím, že jim poskytne mezinárodní zkušenost a tím, že zlepší jejich intelektuální pochopení. Děkuji vám a teď má Paní Blankoviče, 30 sekund, jakož i pan Zemka a pan Papa Lukovos. Děkuji vám, paní komisařko, za komplexní odpověď. Mám ještě dodatečnou otázku. EU by měla zaručit právo na kvalitní vzdělání všem občanům. Nicméně jsou velké rozdíly v členských státech ohledně vysokého školství a ty mm, také je tu mnoho rozdílů ohledně u půjček na vysoké školy. Jsou různé podmínky pro vracení těchto půjček a e, to někdy e, odrazuje mladé lidi ke studování ve vlastní zemi a způsobuje to odliv mozku. E, chce komise vytvořit nějaké doporučení ohledně toho půjček? Pan Cemek? Ano, mohli bychom hovořit o mnoha různých eh, tématech v souvislosti s touto otázkou. Já bych se chtěla zeptat na následující. Očekáváte nárůst financování eh, vý, výměn mladých lidí mm, v Evropské unii? V posledních letech finance eh, zaměřená Erasmus a další programy zůstávají stejné a tyto částky by potřebovaly zvýšení. Další. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Je pravda, paní komisařko, že konkrétní e, téma je skutečně otázkou subsidiarity, nicméně členské státy žádají financování na to od EU, aby mohly modernizovat vzdělávací e, programy. E, třetí rám, rámcový podporný program se tímto zabýval. Máte nějaké statistiky na komisi ohledně efektivity takovéhoto financování a také o budoucnosti tohoto financování? Paní komisařko? Především tedy k otázce nevyrovnanosti mezi jednotlivými eh, vzdělávacími ústavy. To je přesně ono. Potřebujeme transparentnost pro jednotlivé univerzity a právě proto teď dokončujeme studii o proveditelnosti na jejímž základě se budeme zaměřovat na to, jak zmapovat univerzity, jak vytvořit jejich žebříčky, jak znázornit jejich standardy tak, aby eh, studenti eh, se mohli rozhodovat na základě eh, dobrých kvalitních informací, aby věděli, co budou studovat, jak to budou studovat, jaké jsou standardy daných univerzit. A nyní ohledně poplatku za student studium. Je zapotřebí mít na vysoké poplatky také e, odpovídající půjčky. Spravedlivé půjčky, to je ovšem na kompetenci členských států. E, my víme, že a na tom se také shodnou ekonomové, že e, investice do vzdělávání přinesou dlouhodobé výsledky, růst a pracovní místa. Takže já vždy naléhám na vlády členských států, aby nesnižovaly investice e, do vzdělávání a konkrétně tedy také na vysoké školy. A také souhlasím s poslanci, kteří hovořili o tom, že e, granty na mobilitu jako jsou granty nebo ty finanční podpora pro eh, Erasmus, jsou nedostatečné. Ono opět doufáme, že v několika dalších měsících budeme mít připravenou, dokončenou studii eh, od Londýnské ekonomické školy. Eh, na základě toho studie zkoumáme možnosti pro Evropskou investiční banku, jak vytvořit evropské půjčky pro studenty a jsem přesvědčena, že to dám všem studentům příležitost, ať, až už jsou chudí či bohatí, aby mohli využít tedy eh, takovéto eh, možnosti a studovat. Co se týče otázky pana Papanikolause, hovořil o strukturálních fondech, tedy o fondech pro strukturální rozvoj. To jsou věci, týkající se, nebo tedy to je fond, na jehož základě mohou členské státy financovat eh, restrukturalizaci eh, školství. Eh, pan komisař Dehan bude vědět, zda zde jsou nějaké zprávy ohledně výsledků těchto grantů v členských státech a já vás budu informovat. Děkuji, paní komisařko. Přejdeme k otázce paní Morkonajte Mikulenine, číslo 18. A to jsou výsledky žáků v členských státech Evropské unie. Paní komisařko, máte slovo. Thank you. Děkuji vám, pane předsedo. Jak víte, tak každý členský stát rozhoduje o tom, jak organizuje svůj vzdělávací systém. To je v souvislosti s článkem 156 o fungování EU. Komise však spolupracuje s členskými státy tak, abychom si vyměňovali osvědčené postupy. Tak, jak víme, tak pro Evropu je důležité, aby vzdělávací systémy byly modernizovány tak, aby byly nejlepší na světě. PISA, organizovaná OECD, je velice důležitým srovnávacím hodnocením. Eh, hodnocení, vydáno, které bylo vydáno v roce 2010, ukazuje, že v určitých systémech eh, došlo ke zlepšení, ale v některých systémech ke zlepšení nedošlo. Tyto výsledky budou důležitým základem pro výměnu názorů mezi komisí a členskými státy to, co rada schválila v roce 2009, také hovoří o základní matematické eh, gramotnosti a členářské gramotnosti. A je třeba tuto gramotnost zvýšit. Já vám přečtu něco ze zprávy PISA, eh, čtenářská gramot platnost se zvýšila z roku eh, z, z 21% na 24% se zvýšila dále v roce 2009. Ale my jsme chtěli ještě další navýšení a toto procento dosaženo nebylo. Matematická gramotnost se zmíš, snížila v roce 2006 a musíme říci, že však vědecká gramotnost se zvýšila. Když vycházíme z roku 2006, tak tady musíme říci, že situace se v některých disciplínách lepší. A v některých zemích se situace zlepšila mezi lety 2006 a 2009. Takže vidíme, že v průměru v EU došlo k pokroku. Komise také bude analyzovat výsledky e, studie PISA a v roce 2011 tyto výsledky zveřejníme. V listopadu minulého roku rada apelovala na členské státy, aby se zaměřili především na zlepšení čtenářské gramotnosti, na matematickou gramotnost a tak, eh, aby vzdělávací systémy motivovaly žáky a studenty a také, aby se zaměřili na různé výsledky mezi dívkami a chlapci a především také, aby se zaměřili na učitele a další kvalifikaci učitelů. Rada vyzvala komisi, aby zřídila eh, vysokou eh, skupinu pro vysokou gramotnost v oblasti čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti. Tato skupina bude zřízena 1. února a my se zde zaměříme na to, abychom podpořili členské státy v této oblasti. Tato skupina zveřejní svou zprávu v polovině roku 2012. Matematická a vědecká skupina již byla zřízena. Jsou, členy jsou zde národní experti Eh, také se pracuje na výměně osvědčených postupů a budeme se takto snažit zlepšit situaci na národní úrovni. Já chci také zdůraznit, že akce Comenius v oblasti celoživotního vzdělávání se zaměřují na další priority. Jde o to, abychom zvýšili motivaci motivaci v oblasti vědy, matematiky i čtenářské gramotnosti. Děkuji. Yes, Mrs. Morganite. Paní Morkunajte Mikulenien. Já vám děkuji, paní komisařko, za vaši odpověď. Zajímalo by mě, jestli nemáte údaje o zemích, kde výkonnost eh, v těchto testech je relativně nízká a jestli víte, z jakých důvodů tomu tak je. A další otázka se týká primárního školství. Tato eh, studie popisuje situace ve vyšších ročnících a mě by zajímalo, jestli mám nějaké informace o základním školstvím. Paní komisařko, říká pan předsedající, mohla byste být co nejstručnější, protože nám nezbývá moc času. Já eh, vám mohu poskytnout eh, všechny údaje, které máme o členských zemích. My jsme to nějak neanalyzovali, není skutečně naším úkolem zjišťovat, proč na tom jsou některé státy hůř a některé lépe, ale podporujeme výměnu informací a jsme velmi rádi, že ty státy, které se poučily od ostatních, zlepšily eh, svoje postavení na tom žebříčku od roku 2006. Co týče základního školství, tady nemáme podobné studie, jako je studie PISA, Děkuji vám, paní komisařko, že jste byla tak eh, stručná. A teď eh, je to otázka na paní Krus. Jak jsem říkal před okamžikem, máme obrovský sklus, máme skončit za 6 minut a ještě pořád tady máme dvě otázky. Tady je eh, otázka pana Papa Nikolaa. Ehm, panu Ivardovi se omlouvám, ten eh, dostane odpověď písemně. A potom ještě je to otázka pana Crowleyho, pana Posluta. Nejprve otázka pana Papa Nikola na paní Krus. Až budete připravena, tak máte slovo. A chtěl bych eh, vás všechny poprosit, abyste byli co nejstručnější. Paní Krus? Děkuji vám, pane předsedající. Sdělení komise o digitální agentě pro Evropu stanovuje cíl eh, zajistit širokopásmové připojení všech evropských občanů do roku 2030 a do roku 2020 chceme, aby všichni Eh, občané měli eh, k dispozici vysokorychlostní internet eh, a podniky ještě lepší připojení. Víme, že bez takové připojení dnes se nemůže evropská ekonomika rozvíjet, musíme mít výkonné sítě, ty se koncentrují v hustě osídlených oblastech, bohužel v těch méně osídlených oblastech ty možnosti nejsou až tak dobré. Má to také negativní eh, dopady na integraci, na další rozvoj, na vzdělávání eh, v oblasti informačních technologií. Poslední údaje eh, říkají, že pouze 67% škol má širokopásmové připojení a že tady panují velké rozdíly mezi členskými státy a mezi těmi hustě a řídce osídlenými oblastmi. 70 3,7 a 60 e, V souladu s tím e, komise přijala tzv. broadband package, který chce zohlednit tyto nedostatky v rámci regionálních politik členských zemí, aby se také snížily náklady na připojení, abychom zajistili dobré plánování a koordinaci a snížili administrativní zátěž. Komise již zvýšila investice do těch odlehlých a řícasilných oblastí v rámci politiky soudržnosti. Na to bylo většině 2,3 miliardy eh, euro v letech 2007 až 2013 Plán hospodářského oživení také umožňuje eh, vyčlenit nebo čerpat 360 eh, milionů eur eh, z Evropského fondu na rozvoj venkova. V rámci toho celkového balíčku také komise oznámila, že bude dále zkoumat možnosti financování a přístupu kapitálu na vytváření eh, těchto připojení z dalších programů. Vyřešení eh, této otázky by rozhodně eh, mělo dospět ke konci v roce 2011. Další pilíř digitální agendy se týká digitálních dovedností a tady navrhujeme například zlepšování digitální gramotnosti. To by mělo být prioritou pro Evropský sociální fond v příštím programovacím období. Chceme definovat digitální kompetence, aby eh, ta věc byla co nejtransparentnější. Pro naši společnost jsou tyto eh, digitální dovednosti naprosto klíčové, ale bez eh, příslušných investic některé regiony mohou zaostávat. Poslední celoevropské údaje které máme z roku 2006, říkají, že pouze 67% škol má širokopásmé připojení. A že tady, hele, a že tady panují velké rozdíly mezi regiony. Provádíme teď průzkum všech škol a ty výsledky budou k dispozici na konci tohoto roku. Pan Papa Nikola. 30 seconds. 30 prosím. Děkuji vám, pane předsedající. Paní komisařko, děkuji vám za vyčerpávající odpověď. Rád bych ještě dodal, ano, hovořím o strategii EU 2020 a cílem by to mělo být jednotný digitální trh pro domácnosti i podniky, to znamená eh, rovné eh, příležitosti pro soukromníky, tedy pro, t, pro soukromé osoby i pro mm, podniky. A vy jste říkala na výboru pro vzdělávání, že na následující pěti letech bude zapotřebí vytvořit zhruba 500 pracovních míst v tomto odvětví, pokud si správně pamatuji. Jaká opatření jsou přijímána to, aby byly aby spravedlivě byla vytvářena tato pracovní místa eh, i eh, s ohledem na eh, geografické rozmístění, aby nebyly vyšleněny ty vzdálené oblasti z tohoto tvoření nových pracovních míst. Pane předsedající, odpověď zní ano. To je velice dobře. Děkuji vám. Následuje otázka pana Elvoda o e, telefonním čísle Horká linka pro pohřešované děti. 116. Pane eh, předsedající a vážené poslankyně a poslanci, implementace Horké linky pro pohřešené děti 116.000 vyžaduje ještě další úsilí v mnoha členských státech a v této souvislosti je třeba revidovat eh, pravidla, zejména článek 27 pro eh, telekomunikace a směrnice o eh, službách tak, aby bylo zajištěno, že každý občan bude mít příležitost nebo bude mít přístup k takovéto horké lince. V této souvislosti komise bedlivě monitoruje a pomáhá také členským státům v transpozici eh, této směrnice do vnitrostátního práva, což musí být dokončeno 25. května 2011. 17. Února loňského, eh, pardon, listopadu loňského roku a komise přijala sdělení ohledně horké linky 116. Cílem bylo sdělit, že komise eh, opětovně tedy žádá členské státy, aby přijali a implementovali eh, tuto normativu prioritně. Eh, tuto, toto úsilí je třeba hm, provádět po celém, člen, po celém území EU e a pomáhat členským státům, aby si navzájem vyměňovali osvědčenou praxi a aby e, mohli spolupracovat na řešení například nákladů souvisejících s provozováním takovéto linky. Komise navrhuje využívání osvědčených postupů k tomu, aby se e, vytvořily společné minimální standardy, které by zaručovaly vysokokvalitní e, servis po celé EU, jak pro rodiče, tak pro děti. A aby tak byla poskytována stejná asistence, stejná pomoc, nehledě na to, kde se člověk zrovna nachází. Eh, týká se to nejen tedy elektrokomunikací, ale i dalších eh, témat, eh, například kompetenci paní Redingové. Děkuji vám, pane Elworde, máte slovo. Pane komisaři, vy jste řekla, že chybějící informace jsou omezením pro zřízení této linky, jak toto hodláte řešit a kdy si myslíte, že tato funkce bude plně fungovat a jak to vypadá s financováním této linky v jednotlivých členských státech. Pane kom, paní komisařko. My se snažíme dělat vše, co je v našich silách, proto, aby tato linka fungovala. Náklady jsou také důležité. Není to není problémem zřízení linky, ale především provozování linky. Yeah to je ta nejdůležitější věc. My podporujeme členské státy při implementaci tohoto cíle. My víme, že členské státy jsou nyní na řadě, ale uvědomujeme si, že v dnešní finanční krizi je pro některé členské státy složité najít také příslušné finanční prostředky a zdůvodnění této linky pro sice můžeme poskytnout i evropské prostředky, ale to je pouze pomoc na zahájení, spuštění této linky. Je třeba být kreativní to znamená, že vlády by se měly opravdu snažit najít prostředky v různých rozpočtech, ve vlastním rozpočtu, anebo také od sponzorů a dalších organizací. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko. A nyní jsou tady otázky na pana Kalase. A první pokládá pan posl týkající se alpské železniční magistrály. A pan Kalas zaujme své místo a poslední otázku položí následně pan Higgins. Nyní pan Kalas. Pane předsedo, pa, přechod Alp je složitá otázka. Ale v současné době to nevypadá špatně i když máme u Brenneru finanční potíže, tak přesto se zde pokračuje. Zde je rozpočet asi jedna miliarda. Pokud se týče tunelu jako takového, tak se sešla komise v listopadu a byl tam také EU koordinátor Pat Cox a toto setkání vedlo k úspěchu. Itálie a Rakousko se domluvili, že celkový projekt bude ve výši 8 miliard euro a Rakousko také schválilo plán, takže bude moci být tunel zahájen v roce 2011. Itálie také schválila finanční prostředky pro celou dobu rekonstrukce či konstrukce tunelu. A také je třeba zlepšit přístupové cesty na obou dvou stranách a Ponte Gardena tato přístupová cesta bude brzy zahájena i Rakousko na v Udo zahájí přístupovou cestu a tato přístupová cesta bude dokončena v roce 2013. A potom tady máme cestu mezi Rakouskem a Německem. Toto bude dokončeno v roce 2012. Ně, ale e, tato, to bude pouze v Rakousku a Německo zahájí práce v roce 2012, práce budou dokončeny v 2015, ale musíme říci, že mezi Mnichovem a rakouskou hranicí se postupuje rychleji, celá tato část bude elektrifikována. Následovat bude e, e, Memorandum of Understanding, a bude zahájen plánovací proces. Děkuji vám. Děkuji pan Poselt. Pan Poselt má slovo. Děkuji vám za tuto dobrou odpověď, ale druhou část otázky jste neodpověděl. Tady se ptám na Mnichov, Mühlhof, Frey, eh, Lassing, Salzburg, protože to je součást eh, také cesty do Paříže a to je, tam se také to týká eh, přetížení uh, oblasti kolem Rosenheimu a právě proto se musíme zaměřit na železniční trať mezi Mnichovem a Freilassingem a proto se chci zeptat, zdali v následujícím finančním výhledu proto dáte k dispozici finanční prostředky, protože toto je přeshraniční záležitost. Tropě. Pan děkuji vám, pane předsedající. Jsem tady hned před vámi, pane komisaři. To je skvělé, co se děje v Alpách, ale co Řecko? Vzhledem k tomu memorandu Řecko přichází o určité trasy a je tím čím dál tím více odříznuto od evropské železniční sítě. Komise říká, že řecká železniční společnost je zadlužená. Co si ale myslíte o omezování dopravy eh, po železnici v Řecku? A jak to bude s financemi, vzhledem k tomu, že eh, mnoho eh, projektů je spolufinancovaných? Pan předseda protýká, že to nesouvisí moc s Alpami. Pan komisař říká, že na to nemá odpověď. Nemám tady, nemám tady dostatečné informace o těch problémech, o kterých jste vyhovořil. A co se týče té trasy Mildo Freilassing Salzburg, což je pilotní projekt eh, číslo 17, tady to probíhá. Práce na tom začala v roce 2007, část už z toho je hotová. 19. dubna 2010 začala výstavba eh, nového dvoukolejového železničního přejezdu nebo mostu u Mildorfu. To se financuje ze německého plánu na hospodářské oživení ve výši 1,7 milionu eur. Takže se to vyvíjí. My to v tomto okamžiku nepovažujeme za úplně náš největší problém. Teď otázka 2, číslo 23, je to úplně poslední otázka pana Higginse. Týká se to e, přijímání a odesílání textových zpráv při řízení vozidla. Pane komisaři, máte slovo. Pane předsedající, vážení poslanci, komise sdílí e, názor poslance Higginse, že SMS-kování během řízení, podobně jako další podobné činnosti v roce 2009, komise vydala zprávu o používání mobilních telefonů při řízení vozidla. Tato zpráva je k dispozici na našich stránkách. My bohužel nemáme statistiky vypovídající o tom, jak často se vyskytuje eh, či vyskytují tyto nehody, nicméně celá řada čínských států má již zákony, které zakazují SMS-kování nebo někdy se ty telefony vůbec nezmiňují, ale nicméně legislativa vždy říká, že se musí řidič plně soustředit na řízení. A v tomto kontextu komise nemá pocit, že je potřeba zavádět ještě nějakou evropskou legislativu, která by zakazovala všechny tyto činnosti při řízení aut a musíme doufat eh, v to, že se o to postarají samotné členské státy. Děkuji vám, pane komisaři, pane Higginsi a potom pan Kelly. Já jsem zklamán odpovědí pana komisaře. Státy by spolu měly spolupracovat, než se dohodnout. Musíme snížit počet úmrtí při nehodách, jakož je zranění. SMS-kování eh, má velký vliv na řízení. Ta situace se eh, liší samozřejmě a já jsem zklamán tím, že nám pan komisař nemůže rád dostatečně, dostatečnou odpověď. Pan Kelly. Eh, pane předsedající, já bych chtěl poděkovat eh, kolegovi Higginsovi za to, že na to upozornil. I já sdílím jeho obavy v tom smyslu, že pan komisař nehodlá s tím něco dělat, aby byla zavedena jednotná úprava v celé Evropské unii. Možná, že by mohl nějak zapůsobit na členské státy, aby s tím něco eh, dělali a postarat se o to, aby tato pravidla byla eh, vynocována v zájmu zachování životu. Pan Ayala, paní Ayala na mě eh, má nějakou otázku. Já bych chtěla informovat kolegy, že jsem zpravodajkou k této věci. Týká se to vymáhání, eh, přeshraničního vymáhání pokud a připravujeme seznam dopravních přestupků, e, což bude zahrnovat také používání mobilních telefonů při řízení. Všechno se to chystá, ale e, na základě toho právního základu ani Irsko, ani Spojené království e, nebudou muset něco takového dělat. Možná, že bychom to mohli nějak zlepšit my a zapůsobit na tyto eh, dva státy. Vím, že pane Kalasí se minimálně o to snaží. Prosím, pane Kalasi. Děkuji vám. Akční plán na bezpečnost silničního eh, provozu, jeho implementace jsou jednou z velkých priorit pro komisi a také přinesl obrovský, obrovský pokre, pok, pokrok a pokles nehod v Evropě i u nás doma, mohu říci, oproti začátku 90. let, kdy eh, to byl opravdu veliký pokles, eh, sedminásobný eh, nárůst počtu vozidel přitom proběhl v průběhu těchto let a já vám chci, paní Ayala Sender, poděkovat také za to, že jste eh, připomněla eh, vymáhání eh, trestu za přeshraniční vymáhání trestu za porušení silničních pravidel. V prosinci se o tom jednalo, teď budeme implementovat ono rozhodnutí a já si Nemyslím, že kdybychom navýšili počet legislativních aktů na evropské úrovni, že bychom dosáhli všeléku na jakýkoliv problém. Že bychom říkali, že eh, na cokoliv potřebujeme evropský recept. Na druhé straně nás spousta kritizuje, že chceme na všechno mít evropskou legislativu. A veřejné mínění v členských státech eh, na nás hledí eh, s obavami Mm, prosazování nebo vymáhání e, pokud za porušení silničního provozu e, přeshraničně e, by mohlo být prováděno takto mezi jednotlivými státy. Předseda, děkuji vám, pane komisaři, děkuji všem zúčastněným a také tlumočníkům. Pokračovat budeme v 9 hodin.